Okay, ladies and gentlemen. Dámy a pánové, vážení kolegové, rád bych zahájil zasedání našeho výboru. Omlouvám se za mírné spoždění. Vzniklo díky společnému slyšení na našeho výboru s dalším výborem, ale teď už tedy můžeme začít. nezapomínejte, že první část našeho zasedání je neveřejná. To znamená, že se mohou zúčastnit pouze poslanci, sekretariát a asistenti poslanců. A také sekretariát a frakce. Dokonce ani komise se nesmí účastnit této diskuze, takže je to opravdu uzavřené jednání, což má svůj konkrétní důvod.